a můžeme takto od 18. února 2015 eh, potvrdit jeho mandát. Žádám tedy, abyste potvrdili mandát. Nikdo není proti, zdá se, tento mandát je potvrzen. A přerušujeme až do 15 hodin.